Kolegové, vítejte zpátky eh, na řádné schůzi s řádným programem a eh, koordinátoři se protáhli, protože jsme měli nabitý program, takže budeme pokračovat eh, s bodem 20, což je delegace na Kypr. Krátká prezentace zprávy, kterou jsem připravil já, protože já jsem vedl delegaci na Kypr jako vedoucí delegace. Tak bych skonstatoval, že o téma, tedy Eh, nezvěstných osob. To je to, co nám především leželo na srdci, nám tady členům Libe. Víte, že základní kontext je takový, že zde na Kypru došlo eh, v roce 63, 64 k takovým tedy nepřátelským eh, incidentům a potom v roce 74 s tureckou invazí asi 2000 osob, jak tedy Turků, tak Řeků, je nezvěstných od té doby a mm, mm, Eh, pořád ještě většina z nich eh, jaksi eh, nebyla nalezena, což prodlužuje agony rodin a je zde i problém s identifikací těchto osob a byl vytvořen k tomu výbor, respektive komise pod záštitou OSN. A v prosinci minulého roku naše delegace se odebrala do Nikosie, aby získala informace o vývoji a práci zmíněné komise pro nezvěstné osoby na Kypru. Je třeba také zmínit, že důležitým zjištěním, nebo pardon, že důležitá e, část financí mm, na tento projekt plynula z rozpočtu, z evropského rozpočtu, a měli jsme možnost se i sejít s panem Lodlikem Siborem, který je poradcem mírových sil na Kypru a jsme se sešli s členy komise zmíněné a mluvili jsme o tom, v jakých limitacích pracují, jak je to s přístupem k informacím a i jsme navštívili s nimi antropologickou laboratoř, eh, kde analyzují forenzně eh, ty eh, tedy exhumované kostry a provádí identifikaci podle DNA. Ty jsme, aky jsme se sešli s příslušným parlamentním výborem a s ministrem zahraničí a na, také i s příbuznými těchto nezvěstných osob, jak z řecké části, tak i z turecké části Kypru. A nyní tedy, pokud nevím, někteří by chtěli zde něco doplnit, tak prosím stručně, abychom trochu dohnali ten časový sklus, který se vleče již od začátku odpolední schůze. Tak, chce někdo k tomu něco říci? Tak, prosím. Ε, eh, πρέπει να πω ότι έχω διαβάσει την έκθεση. Já bych chtěla říci, že jsem si přečetla zprávu, je skutečně velice, velice objektivní, především poslední stránka se závěry, a kde se apeluje velice správně na CMP, aby eh, provedli vyšetřování Eh, ve eh, všech těch eh, vojenských oblastech turecké části Kypru. Je to otázka humanitární, takže musíme to sledovat, protože příbuzní nezvěstných mají právo vědět, co se stalo s jejich blízkými. Delegace, která jela na Kypr, tak vykonala výbornou práci, tak je třeba na to navázat. Já si kladu otázku, zdali oficiálně ta zpráva byla rozeslána nebo ne, protože já jsem ji neviděla. My jsme neviděli žádnou závěrečnou zprávu. Já osobně jsem také i předložila pár připomínek, které vidím, že byly reflektovány, za což děkuji a domnívám se, že to je určitě nejvíce objektivní dokument na toto téma, který byl kdy sepsán. Další připomínky k této věci? Jde pokud ne, tak samozřejmě. Ta zpráva bude rozeslána, rozdána a kromě toho i zde mm, informační bod, který se týká pozvání, které jsme rozdali, eh, předali Eh, k zmíněné komise, komisi eh, pro nezvěstné osoby na Kypru, aby navštívila Brusel, náš výbor Libe a pokud vím, tak oni potvrdili eh, účast 19. června zde na výboru. A přejdeme k dalšímu bodu nyní, což je sdělení komise a Evropském parlamentu, Centrální bance EHSV, výboru regionu. Speak Aha. Well, this, this... Aha, takže tento bod předpokládá přítomnost paní Lbaj. Ano, právě. Přesně teď, v tomto okamžiku, tedy 16.45, je již na cestě a je tady přímo. To je načasování. Vítejte. Ano, přesně, včas. To je správně načasováno, jak má být. Děkuji, děkuji, že jste přišla, paní Lebaj. A, takže zde tady nám jde o to, abychom pomohli členským státům, aby zefektivnili justici, aby byla i spravedlivější a zde jsme se sešli, abychom diskutovali o nedávno zveřejněném scoreboard tedy tabulce, eh, která stanovuje priority, ukazatele, problémy se skluzy, eh, nevyřešeným případy, nevyřešené případy, monitoring a hodnocení eh, metod mm, alternativního řešení sporů, školení pracovníků justice, zdroje, materiální a tak dále. A k tomu všechno jsou čísla. Takže Paní Lebaj, François Lebaj z DG Justice, nejprve promluví na toto téma a poté bude diskuze. Tak prosím, paní Lebaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost zde představit mm, tento materiál, tento scoreboard. Jak víte, mm, že eh, Mm, jsou zde určité věci, mm, za které jsme rádi, jako tato scoreboard, kterou zde s uspokojením a hrdostí představujeme dnes. Asi všichni máte eh, tento dokument, já doufám, že ho máte. To je nový nástroj, který eh, zde představujeme, předkládáme a jeho cíl je eh, propagovat a podporovat efektivní systémy justice. Řekněte mi proč. Efektivní systémy justice jsou tak důležité, aspoň podle nás. Za prvé, poněvadž efektivní systémy justice, právo na spravedlivý proces například, to je základní právo eh, všech ústavních pořádků v EU, je to základ eh, naší demokracie a tudíž je to zakotveno i v našich hodnotách. Za druhé, když hovoříme o e, těch vnitrostátních systémech justice, tak vnitrostátní soudci, to jsou de facto i evropští soudci, poněvadž národní soudci e, e, přijímají, vydávají rozhodnutí v celé řadě evropských předpisů a vlastně i vystupují jako Evropský soud. A tady nejde tedy o nějakou justici, která by byla nějak centralizována na evropské úrovni. Ne, tady jde o to, že národní vnitrostátní soudci jsou de facto zároveň soudci evropskými. A za třetí, proč je to tak důležité? Jak víme, Snažíme se v oblasti justice eh, i vytvořit prostor vzájemné důvěry. A jeden ze způsobů, jak vytvořit eh, prostor vzájemné důvěry, je samozřejmě to, že vytvoříme efektivní justici. A pokud eh, budou existovat nedostatky v těch národních systémech justice, tak i to e, e, může samozřejmě e, postihnout negativně i ten evropský systém justice. Takže to je řada důvodů, proč je důležité vůbec analyzovat tyto systémy justice. Dále zde celá škála různých Eh, mm, prvků, které nás vedly k tomu, že se zabýváme národními systémy justice. To znamená, že dobrý systém justice je určujícím faktorem pro eh, investiční rozhodování. A dobrý systém justice je tedy i faktorem ekonomického růstu. To vyplývá z naší zkušenosti. My jsme byli žádáni již, abychom radili různým členským státům Například když eh, zlepšovali efektivitu eh, eh, justice v rámci různých programů, třeba i to bylo Portugalsko, Irsko, Řecko, a my jsme byli žádáni, abychom jim poradili, jak zefektivnit jejich systémy. To je důležité, protože opakuji, je to úzce propojeno eh, potom s investičními rozhodnutími. Eh, investoři eh, to berou do úvahy, když rozhodují, stali dlouhodobě investovat nebo ne, jak potom se budou řešit mé případné problémy. Takové otázky si kladou. A proto se na to díváme z pohledu nejenom efektivity, ale i nezávislosti systému justice, protože opakuji opět, to je Eh, důležitý předpoklad pro taková rozhodnutí. A takže to, co jsme dělali v těchto zemích, tak to velice konkrétně potom eh, se i odrazilo v evropském semestru a v doporučeních, která jsme předkládali již v minulém roce, když jsme oslovili šest členských států, a to v rámci evropského semestru a to i v rámci eh, té eh, roční, ročního přeskumu růstu, kdy jsme jim doporučili zlepšit systém justice, samozřejmě podle jednotlivých členských států jsme to eh, konfigurovali tak, aby ty systémy byly efektivní a aby eh, tedy podporovali růst, protože růst a efektivní justice jsou propojeny. Takže my jsme předložili doporučení několika státům a nyní eh, to rozšiřujeme na všech 27 států. A zde to, co děláme, to není, že bychom chtěli udělat nějaké pořadí podle toho, kdo si jak vede. Ne. My zde eh, tam dáváme fakta, čísla, která jsou v tabulce, a mají pomoci členským státům systémy zlepšit. Také i dovolte, abych vám řekla, k jakým zjištěním jsme se dobrali. Na základě kritérií, které jsme přijali, na základě ale i údajů, které byly k dispozici. Takže podívejme se na to, co jsme zjistili. Za prvé, pokud jde o, eh, to množ, to, o, o nápad nevyřešených případů, které se kupí eh, u soudu, ano, zde bych vám mohla říci, jak dlouho to trvá, než tedy vůbec se soud rozhodne. V této konkrétní oblasti uvidíte, že ve třetině členských států, třetina členských států, tak průměrná délka řízení je, nej, je alespoň dva, eh, dvakrát tak delší než ve většině eh, členských států. Dvakrát tak delší. To, to, mm, takže vidíte, že tedy tady to velice dlouho trvá než soud rozhodne. Další zjištění se týká mediace. Jak víte, pokud chcete získat rychlé rozhodnutí, soudní rozhodnutí, tak velice důležité je i mít k dispozici to, ty mimosoudní způsoby řešení sporu, tedy alternativní eh, způsoby řešení sporu sice většina členských států má k dispozici tyto mechanismy jako mediaci či další mimosoudní způsoby řešení sporů, tak i přesto se příliš nevyužívají. Tedy ve většině členských států se moc nevyužívají a určitě doufejme do budoucna se budou využívat více. Například by bylo zajímavé se podívat na důvody, proč tyto Eh, způsoby řešení sporů se tolik nevyužívají. Další zjištění eh, vyplývající z této tabulky je otázka nezávislosti. Eh, pokud je o nezávislost, tak tady uvidíte, že údaje, které předkládáme, se liší od zbytku údajů. A to ze dvou důvodů, alespoň za prvé, poněvadž zde hovoříme o vnímané nezávislosti, jaký občané vnímají a nezávislost tak jak se vnímá. To vychází eh, z prvků, eh, které jsme, z podkladů, které jsme dostali třeba od Světové banky a eh, metodika je taková, že oni se ptali respondentů, podniků, právnických osob, jaká je důvěra v nezávislost soudnictví a samozřejmě, jak to je taková subjektivně vnímaná nezávislost, což je opět Další eh, důležitý eh, prvek, který rozhoduje, když se někdo, eh, který je podstatný pro investiční rozhodování. A uvidíte, že máme zde celou řadu členských států, které jsou na tom docela dobře, pokud jde o vnímání nezávislosti soudnictví. Také i uvidíte, že máte celou řadu členských států, které jsou spíše dole v té tabulce tom, co se tohoto kritéria týče. A takže tady potom naleznete další e, údaje v této tabulce, ale my jsme chtěli, abyste si udělali dojem e, e, o tom, co e, naleznete v této analýze, jaké výsledky. Rovněž tato e, tabulka zpráva, kterou prezentujeme tento rok, je první svého typu a určitě je to nástroj, který se bude vyvíjet. Budeme nadále pracovat na různých těch oblastech, které budeme monitorovat, budeme i pracovat na těch ukazatelích a určitě také na metodice. Tak, aby tato tabulka se opírala o solidnější základy, a tak, aby eh, skutečně ty parametry, ukazatele byly opravdu eh, eh, opravdu jaksi solidní a řádně reflektovaly systém justice. Jedna oblast, kterou se budeme zabývat, to bude určitě nadále nezávislost soudnictví, jak jsem již řekla dříve, a v této zprávě my popisujeme, jak je vnímána nezávislost. A i v této zprávě zjistíte, že naším plánem je pracovat více se sítí soudců, s justičními orgány, tedy soudními orgány, které o tuto věc mají velkou zájem, ta, velký zájem, tak abychom získali porovnatelné údaje abychom mohli porovnávat jednotlivé státy a pak to prezentovat takto v příštích letech. Aby ten, ten mix těch ukazatelů byl širší, protože v této zprávě zatím to jsou ukazatele, které se opírají o zjištění Světové banky. Takže zhruba řečeno, a teď, jak to bude teď s touto tabulkou? Samozřejmě to bude základem pro doporučení, která předložíme členským státům, pokud to bude nutné, a to v rámci eh, těch eh, eh, doporučení, konkrétních doporučení pro konkrétní státy. Chceme, aby hm, tento materiál měl praktické důsledky, nejenom aby to hm, byla prezentace čísel, ale aby bychom eh, dali členským státům určité indicie, aby věděli, co mohou zlepšit ve svém soudnictví. A určitě je to i první krok eh, k diskuzím o politikách v oblasti justice, což proběhne tedy v eh, rámci Assise de la Justice, nevím ani, jak to přeložit do angličtiny, a hm, zde tedy eh, to je takový orgán, poradní orgán, hm, kam, eh, kde tedy se sejdou eh, různé autority z oblasti justice, doufejme i poslanci parlamentu a budou tam diskutovat o systému soudnictví a justice a o roli justice jakožto faktoru růstu. Podle našeho soudu to je nezbytné nyní pro to, abychom skutečně vytvořili evropský prostor spravedlnosti, o který nám všem jde. Tato tabulka, tento scoreboard, to je eh, první náš výstup, je to dobrý základ a začátek, ale nadále se bude vyvíjet v příštích letech tak, aby tento nástroj měl širší záběr, tak abychom mohli na základě toho přijímat správná rozhodnutí, aby členské státy mohly přijímat správná rozhodnutí v této oblasti. Děkuji. Lebail, now. Děkuji vám, paní Lebaj. Já teď otevírám debatu a jako první bude mít slovo paní Bauer. Děkuji vám za všechny tyto informace, podle mě to velmi zajímavé a jsem si jistá, že ne každá vláda, ne každý minister spravedlnosti byl nadšený z těchto výsledků. Já mám jednu otázku týkající se závěru. Co teď budeme dělat s těmi výsledky této zajímavé zprávy? Ano, je samozřejmě důležité o těch věcech diskutovat v rámci nějakého fóra ale mám trochu pocit, že to až tolik zase není. Je také moc hezké, že budete organizovat tu konferenci na vysoké úrovni, ale nevím, jestli samo o sobě to stačí. Takže se chci zeptat, co můžeme udělat my a co můžete udělat vy, abychom eh, nějak prakticky s tím výsledky naložili. Možná, že bychom se mohli podívat například na otázku přístupu ke spravedlnosti jako základní lidské právo každého občana v Evropě. Takže jsem toho názoru, že bychom se měli zamyslet nad tím, co všechno bychom eh, mohli udělat s těmito výsledky. Já jsem z nového členského státu a někdy mám pocit, že například nezávislost v soudnictví pro nás možná byla zavedena příliš brzy. Protože jsme svědky obrovské korupce v soudnictví. A to je velmi tristní. Samozřejmě, že nemůžeme o to upustit a zavést nějaký systém eh, politického vlivu na soudnictví, ale něco bychom s tím dělat eh, měli. Takže by mě zajímalo, co vy si o tom myslíte. Děkuji, paní Oče. Eh Já si myslím, že to je výborná iniciativa ze strany Evropské komise, protože tím máme jakýsi přehled o eh, justičních systémech v různých členských státech, jak těch starých, tak těch nových. Vy jste zdůrazňovala také ten eh, Eh, aspekt eh, subjektivního vnímání, třeba nezávislosti ze strany občanů a dalších věcí. Víme, že někteří lidé mají třeba pocit, že nás justiční systém stojí příliš, že to všechno moc eh, dlouho trvá a proto si myslím, že to je dobré sbírat tyto informace, protože je, jsou věci, které jsou subjektivně vnímané ze strany občanů, a potom jsou tady samozřejmě formální orgány nebo vlády nebo soudci ve členských státech kteří eh, by také měli eh, přispět do té diskuze a vyjádřit se k tomu, jakým způsobem by ty věci měly probíhat na evropské úrovni, aby ten model byl konkrétnější a praktičtější. A aby například byly lépe eh, dodržovány, lépe dodržována určitá základní práva pro všechny občany. Takže si myslím, že to je velmi dobrá, užitečná iniciativa a já vám za ní děkuji. Merci, madame Zippel. Teď paní Zippel. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Eh, děkuji. Já bych chtěla nejdříve poděkovat paní Lebail za tuto zprávu. Já si myslím, že je to opravdu velmi dobrá iniciativa a jsem eh, velmi ráda, že hovoříte znovu o otázce té důvěry. Tady se jedná o eh, dva velmi důležité prvky. Důvěra občanů v samotnou justici, ale také zase vzájemná důvěra mezi úřady a vládami v rámci EU, protože to je důležité pro úspěšnou spolupráci. Eh, pokud je o tento eh, nový nástroj a chceme-li, aby byl úspěšný, tak si myslím, že je příliš eh, předčasné, aby jsme hovořili o nějakých vodítkách. Je důležité, abychom měli takovýto srovnávací přehled, protože mm, není dobré, abychom nějak očerňovali tento systém. Je potřeba, abychom zlepšili efektivitu tohoto systému a je důležité, abychom se navzájem také od sebe poučili a také, abychom zefektivnili eh, vzájemnou výměnu údajů. To je velmi eh, důležité. A o to se také žádá na mnoha místech. A to, abychom měli takovýto srovnávací eh, přehled a také, aby lidé se navzájem propojili. Pokud jde o diskuzi, tak já bych se chtěla zeptat, zdali, přestože tento nástroj existuje, tak zdali existuje úvaha o tom, že by se eh, takovýto srovnávací přehled vypracoval eh, v krátkodobém horizontu také, pokud jde o základní práva, abychom si mohli udělat obrázek o tom, eh, jak to vypadá i v, s otázkou dlouhodobého horizontu. Nevím, jak by mohla vypadat ta kritéria, ale určitě by to bylo užitečné. No, Mrs. King. Děkuji, paní Kinga Genč. Teď má slovo. Děkuji. Já doufám, že všichni ministři spravedlnosti se seznámí s touto zprávou, protože si myslím, že to může přispět také k hospodářskému růstu, k prosperitě každého, každého státu, protože efektivnost a nezávislost eh, soudnictví jsou velmi důležité prvky, které přispívají k úspěšnosti eh, eh, ekonomiky a tím více to platí pro jednotný vnitřní trh, protože ten je založen na důvěře. A proto by tyto věci měly dobře fungovat v tom evropském měřítku, takže mm, takovéto srovnání nám ukazuje jak věci fungují nebo nefungují, kde se mají zlepšovat a kde jsou největší problémy s efektivností a s nezávislostí eh, soudnictví. Takže to je pro nás eh, všechno velmi důležité, kromě toho také, jako moc se využívá mediace ve členských státech, protože i to je věc, která by měla vést k nějakým vzájemně prospěšným řešením eh, sporů takže bychom byli rádi, kdyby tato řešení se více používala, více aplikovala eh, v Evropě. protože zase to může pomoci ekonomice, vytvářet pracovní místa a tak dále. Takže by to mohlo mít eh, reálný dopad i na ekonomiku. Ale také by mě eh, zajímalo více informací o následných krocích. Vy jste mluvil o tom, že se to bude postupně všechno vyvíjet. Hovoří se také o tom subjektivním vnímání nezávislosti a efektivnosti, ale já si myslím, že to jsou eh, věci, eh, nebo právní stát jsou věci, které vlastně určují i investiční chování mají obrovský vliv na rozvoj ekonomiky, takže by mě to zajímalo, co si o tom myslíte a určitě o tom budeme moci ještě diskutovat eh, s paní komisařkou. Paní Latford. Děkuji. Nevím, jestli mi to náhodou neuniklo, nevím, jestli máme vůbec výtisk tady těchto tabulek v těch našich eh, podkladech. Já si to dohledám. Je to tady, už to vidím, takže si to pořádně přečtu. Já to velmi eh, podporuji, protože to bylo také spochybňováno některými v Londýně, některými významnými, ambiciozními, koloniálními eh, politiky, kteří zase útočili na Brusel a říkali, že Eh, Brusel zase chce podkopat eh, eh, britský systém práva, takže mi bylo jasné, že na tom určitě něco dobrého musí být. Takže ty myslím, že to je velmi užitečné. Eh, protože jsme právě slyšeli, nemůžete mít dobře fungující ekonomiku a jednotný trh a, a tu důvěru, kterou to všechno vyžaduje, pokud tady nebude dobře fungující právní stát. To je eh, samozřejmost. Myslím, že i někteří lidé v Londýně by byli schopni to eh, pochopit. Nemůžeme mít jednotný trh, když tyto věci nebudeme znát, protože jenom díky tomu můžeme začít řešit ty nedostatky, které z toho vyplývají. protože se tě upozorňuje na ty oblasti, kde eh, věci nefungují eh, nejlepším možným způsobem. Ale jsem to správně pochopila, když jsem eh, si to četla na internetu, tak to je o větší části o občanském, občanskoprávním soudnictví. Takže se to bude týkat hlavně komerčních věcí, to je je evidentní, což je samozřejmě eh, nesmírně důležité, ale na tomto výboru jsme také eh, opakovaně volali o dodržování základních práv v Evropské unii a že by bylo dobře mít nějaký takovýto eh, srovnávací systém, kterým bychom mohli upozorňovat na ty členské státy, kterým se nedaří Eh, tyto standardy dodržovat. Eh, Týká se to například eh, různých procesních práv i v trestním právu. A já vím, že nás odkážete na projev o stavu Unie předsedy komise z loňského roku, ale pokud mohu mluvit za sebe a podle mě i za svou skupinu, tak bychom velmi rádi viděli pokrok v této oblasti. Musím se přiznat, že když jsem Eh, poprvé slyšela, že eh, tady eh, bude to, ten srovnávací přehled v oblasti soudnictví, tak jsem trošku zajásala. Konečně to tady máme, ale potom jsem tím byla trošku zklamaná, protože jsem si uvědomila, že to je občanskoprávní soudnictví, ale pořád je to velmi cená věc. Takže tím nechci implikovat, že to nestojí za to. Chápu, že to je pouze první stavební kámen. A proto se chci také zeptat, kdybychom mohli doufat, že bychom mohli dostat něco podobného v oblasti lidských práv, dodržování občanských svobod a všech těch ostatních věcí, které my tady řešíme na tomto výboru. Paní Morvaj má slovo. Děkuji, já jsem eh, právničkou, akademičkou a proto jsem se dívala na metodologii eh, tohoto přehledu. Hlavně mě zajímalo, jak jste měřili eh, tu otázku nezávislosti soudnictví, protože hlavně pro nás v Maďarsku to je důležitá věc, protože Evropská unie nám teď eh, vyhrožuje postupem podle článku 7 smlouvy, protože poukazuje na problémy s nezávislostní soudnictví. A proto mě strašně zajímalo, jakou vědeckou metodologii jste tady používali, eh, abyste to změřili. A teď jsem si to teprve uvědomila, že jste požádali o názor podniku Světové banky to je ta objektivní vědecká metoda Evropské unie pro měření nezávislosti soudnictví ve členských státech. Teď jsem se konečně uvědomila, co se děje v kontextu Maďarska, jak se k tomu přistupuje. Vždycky se požádá Světová banka a různé velké podniky se vyjádří o určitých aspektech, jak to funguje v Maďarsku, například v soudnictví, a oni asi nejsou moc spokojeni protože tam teď probíhají Probíhají určité ekonomické procesy, teď se maďarská vláda nás snaží osvobodit od té nové formy kolonialismu, které, ve kterém žijeme a který na nás uvalili zahraniční banky a podniky. A vy si myslíte, že je správné, aby nás tyto eh, banky potom hodnotily a hodnotily u nás hodnotili u nás nezávislé soudnictví. Na stránce 3 toho srovnacího přehledu bych chtěl citovat, říkáte, že cílem tohoto je pomoci Evropské unie a členským státům dosáhnout efektivnějšího systému justice tím, že budete mít srovnatelná objektivní data o fungování soudnictví ve všech členských státech. Takže mohla byste mi prosím vás vysvětlit, k tomu, že jste Eh, v tak vysoké funkci v, eh, v DG Justice. Eh, jak se to srovnává, nebo jak to odpovídá tomu, že jste žádali o názor Světovou banku a ty podniky? Proč jste například si vybrali zrovna Maďarsko? Proč jste nám vyhrožovali, že nás potrestáte? za problémy s naším soudnictvím. A tady vidíme, že na žádný problém s Maďarskem se neupozorňuje, takže proč e, to všechno vůči nám podnikáte? Je to kvůli názoru Světové banky? Paní z Argentíny? Thank you, chair. Uh... Děkuji. Pondělí eh, ministři eh, zahraniční tady měli zasedání a komisařka Redingová reagovala na iniciativu čtyř ministrů z Nizozemska, Německa, Dánska a Finska, kteří hovořili o novém souboru nástrojů. Kteří hovořili dokonce o tom, že je to, nebo ona hovořila o tom, že je to srovna, srovn, eh, srovnatelné s jadernou bombou. A mě by zajímalo, jak to souvisí s tou debatou o tom, jak vyvinout eh, tlak na ty členské státy, které eh, nedodržují základní práva a jak to souvisí eh, s tímto srovnáním. Mně se to také líbí, ale chápu, že to je teprve první krok k tomu, jak zajistit, aby členské státy poté, co projdou těmi koreňskými kritérii a přistoupí do Evropské unie, aby ta kritéria dále dodržovaly a aby existovaly nástroje, které by umožňovaly, umožňovaly napravovat to, kde to nefunguje. Takže možná byste nám k tomu mohla něco říci a k tomu výzvě těch ministrů a jak na to reagovala komisařka Redingová, jak to souvisí s tímto srovnáním. Paní Lebaj eh, teď bude eh, odpovídat na vaše otázky, ale pan Bronz, eh, já jsem vás neměl na svém řečníku, ale pokud se vás o slovo, tak máte slovo. Vy jste se hlavně zaměřili na občanskoprávní věci, protože to souvisí s hospodářským růstem, ale mě zajímá trochu širší pohled, což asi teď není důležité. Vy tady vnímáte nezávislost soudnictví eh, subjektivně, spíše než na základě objektivních faktorů. Já nevím, eh, do jaké míry je vnímání podniků eh, relevantní. Eh, já si myslím, že eh, objektivní faktory eh, jsou také, také stojí za zvážení například Eh, jestli se daří jmenovat dobré soudce, jestli eh, se daří odvolat, když něco udělají a tak dále. Všichni jsme určitě hrozně eh, pyšní na naše země, odkud pocházíme, ale u nás například ne, jsme až do roku 2006 neměli nezávislý mechanismus jmenování soudců a po dlouhou dobu ani eh, nebylo možné se přihlásit o místo v soudnictví, že člověk musel trochu čekat, eh, až ho někdo o to požádá. Taky bychom se mohli podívat na to, co se o to myslí soudci samotní, ať už eh, v občanském právu nebo v testním právu. A jak například řeší případy a odvolání Myslím, že v těch ve většině běžných e, případů asi soudci rozhodují e, naprosto standardně, bez ohledu na nezávislost, možná, že mají určité předsudky nebo eh, společenské e, stereotypy, což ovlivňuje také jejich nezávislost. Ale je tady jedna oblast u nás doma, eh, kde jsou soudci obviněváni z nezávislosti, to jsou soudní přeskumy nebo šetření, například, která souvisela s průběhem irácké invaze. Eh, Není tak z toho, co bylo řečeno, ale protože ta zjištění byla v rozporu s fakty, která tam byla u toho soudu, u těch šetření předložena. a to je všechno. Paní Lebaj, máte slovo. Ještě někdo se hlásí o slovo? Paní Papadopoulos. Omlouvám se. Yes, thank you. I have... Ano, děkuji. Já mám dvě otázky. První v angličtině, druhá v řečtině ukazatele na rok 2013 v té vaší tabulce, jak vidím, a hlavně primárně eh, se týkají průtahu řízení, počet nevyřešených případů, ale na straně 20 na konci tam se říká potom, že eh, problémy identifikované zde se vezmou do úvahy při přípravě Eh, té čtvrté analýzy jednotlivých států a v rámci evropského semestru v roku 2013 a v podstatě i budou reflektovány v těch programech mm, ekonomické adaptace. Můžete nám vysvětlit, jak je tato, eh, tento váš materiál napojen na ty ekonomické programy a potom v těch ekonomických programech ekonomické adaptace pro jednotlivé státy, já jsem z Kypru, tak tam v podstatě hm, asi eh, to vypadá, že do toho volení zástupci nemají vůbec co říci ani do toho, co dělá trojka. To platí třeba pro Evropský parlament, ale ty ekonomické programy adaptace, no tam přece to vypadá tak, že ta trojka přece ta e, e, si to nenechává legitimně potvrdit. Oni e, navrhnou, přímo určitá opatření a je to. A tím se vlastně ničí důvěra občanů. Já bych chtěla, abyste se k tomu vyjádřila, proč trojka neskládá účty Evropskému parlamentu, anebo proč Evropský parlament vůbec nemůže ovlivnit, co se děje v těch jednotlivých ek- programech ekonomické adaptace. Dále, druhá otázka bude řecky teď. Takže v pondělí na Kypru eh, eh, se <clears throat> mezi sebou diskutovali parlamenty, a hovořilo se o tom, že zde existuje mm, velký rozpor, propast mezi parlamenty a občany a že došlo ke ztrátě důvěry v eurozóně a vůbec eh, důvěry v celou Evropu, Evropskou unii. Je třeba tedy harmonizovat způsob fungování soudu, to ano, ale eh, pokud neexistuje eh, důvěra kvůli špatné politice, Eh, kterou prováděly různé instituce mm, prostřednictvím nástrojů podobných jako tento, tak eh, tato důvěra se nevrátí pouze, když řekneme, tyto země respektují evropské směrnice a tyto ne. Myslíte si, že takovýto nástroj skutečně znovu eh, vrátí důvěru občanů, kteří ji ztratili kvůli milným rozhodnutím přijatým, které přijímaly různé, tedy evropské instituce či mezinárodní instituce, Paní Lebaj, prosím, tak máte času, kolik budete si přát. Výborně. Děkuji. Děkuji za, za vaše připomínky, určitě ty byly velice užitečné. Já bych se skupila ty otázky. Jednak eh, především, co, ptáte se, co uděláte s tímto materiálem? A za druhé, jaké další kroky? a to především v oblasti eh, právního státu. Takže dovolte, abych eh, tedy eh, teď se zabývala těmito dvěmi okruhy otázek. Za prvé, co s tím uděláme? Co s těmi zjištěními uděláme? Musíte pochopit, že první věc, kterou, o kterou nám jde, je získat znalosti a know-how to chybělo v Unii. Málo e, obecných znalostí, globálních znalostí o fungování justice. Takže teď eh, schromažďujeme toto know-how a doufáme, že na tom základě dospějeme k určitým závěrům. Tak o to zaprvé jde. A na to se ptala i paní Papadopulo. Eh, převedeme některá tato zjištění do těch eh, doporučeních, konkrétních doporučení podle, pro jednotlivé členské státy, to je to, co vydáváme každý rok v rámci evropského semestru. V minulém roce eh, jsme vydali doporučení šesti státům, kdy třeba jsme jim říkali věci jako mohli byste vytvořit systém alternativního řešení sporů a tak dále. Takže tato doporučení jsou konkrétní, specifická Eh, pro jednotlivé státy, to znamená liší se podle jednotlivých států a přijímá je, pokud jsou nutná. To neznamená, že budeme dávat doporučení všem. Dále, přímý dopad eh, tohoto know-how eh, tedy je v podobě těch doporučeních. Takže tam to přímo použijeme, to přímo operativně použitelné. To je první. Za druhé, co dále uděláme? Pokusíme se i posílit eh, údaje, které máme. Viděli jste, že pro některé státy nemáme žádné údaje. To neznamená, že tyto členské státy vůbec nemají žádné údaje, nebo že by je nechtěli předkládat, nebo že by neexistovaly v této konkrétní formě nebo že bychom tedy nechtěli snad zkompletovat eh, tyto údaje, které máme. Ale co uděláme dále? Jak říkám, to je nástroj, který se vyvíjí a pokusíme se postupně eh, eh, rozšířit ukazatele, které máme, abychom skonsolidovali Eh, tato mm, kritéria, eh, kritéria nezávislosti eh, justice, tedy kritéria, podle kterých se to postuzuje. Vy říkáte, že my zatím měříme to, jak se vnímá nezávislost. Ano, protože pracujeme s těmi podklady, které máme. A well back. Protože hlavně údaje teď máme od Světové banky. A paní Orvaj, takže my, ano, jsme se ptali firem eh, a ptali jsme se jich, zdali na základě znalostí, které mají, by investovali. A to je takový test přece. Eh, to je test efektivity a nezávislosti. Pokud eh, nějaký podnik nebo podniky nechtějí z nějak z tohoto důvodu investovat v té zemi, tak to už samo něco o sobě říká. Určitě se pokusíme hm, Eh, tedy eh, posílit, vylepšit údaje, které máme a eh, to by mělo být v té příští tabulce, na které budeme pracovat se sítí soudců, se soudními orgány, které určitě také mají co k tomuto říci. Jeden z vás zmínil, že jedno z kritérií nezávislosti, samozřejmě to je způsob, jak jsou soudci jmenováni, jak je možné odvolat případně a tak dále. Ano, samozřejmě to jsou důležité eh, informace, které určitě také v tom systému budeme reflektovat. To neznamená, že eh, všude bychom chtěli mít stejný systém soudnictví, to není ani naším účelem. No, zde my nechceme tedy to nějakým způsobem eh, slaďovat, ne, my chceme jenom pochopit, jak fungují ty systémy. Dále, obecnější otázka právního státu. Na to, eh, o tom se zmínila řada řečníků. Zcela správně jste poukázali na to, co řekla paní eh, místopředsedkyně Redingová tento týden na Gagu a v tom dopise čtyř ministrů také se to zmiňuje. A moje odpověď je, tato eh, tabulka je pouze jeden z prvků právního státu. Justice je pouze jedním z prvků, to eh, tady jsou další věci, které k tomu přispívají. My tedy se snažíme pouze přispět k analýze právního státu, ale všichni akceptujeme, i pan předseda Barroso to jasně řekl, že, že zde tedy není ni, žádný problém tedy mezi tím politickým tlakem a článkem 7. To i jasně vyplývá ze všech diskuzí, které jsme vedli s některými státy. Ano, je třeba mít něco mezi tou atomovou bombou, tedy článkem 7 a tím politickým tlakem. Určitě na tom budeme pracovat v průběhu roku. Není to vůbec jednoduché. Asi to bude znamenat i e, změnu smlouvy, aspoň částečnou novelizaci. Ano, určitě. Takto se to bude vyvíjet a tato tabulka, to je pouze jeden z prvků této analýzy právního státu. Také je třeba říci k tomu, tady jsme slyšeli slova jako korupce v některých systémech soudnictví, nezapomínejme, že alespoň u dvou států máme CVM, což je způsob, eh, jak Rumunsko a Bulharsko prověřují systémy justice, jak fungují. Je pravda, že máme v systémy vůbec než nějaký stát přistoupí k EU, tak jsme takový systém měli pro Rumunsko a Bulharsko, ale ne pro zbytek států. Proto je třeba si toto uvědomit a e, i přijmout určitý návrh k tomuto mechanismu, který monitoruje stav právního státu a který nám má pomoci eliminovat to dilema o splnění kodaňských kritérií, což je něco, co se bere v úvahu e, před vstupem mm, a ne tedy po, potom. Takže zhruba řečeno, tato e, tabulka scoreboard e, je pouze prvním krokem, je to součást analýzy mm, právního státu a bude to muset být ještě doplněno dalšími nástroje, nástroji, tak abychom garantovali, právní, eh, že princip právního státu bude v Unii řádně aplikován. Děkuji, děkuji paní Lebaj. Děkuji za váš čas a za energii, kterou jste vynaložila zde na tuto diskuzi o tomto nástroji a o tom, jak vylepšit systémy soudnictví v členských státech EU. Děkuji, děkuji za informace a za ochotu s námi diskutovat. A my začneme opět zítra, budeme pokračovat v 9 hodin.